Eh, bonjour à tous les membres. Eh, dobrý den vám všem, dámy a pánové. Musíme zahájit eh, schůzi, protože nás čeká velice důležitý program, velice důležitého hosta zde máme a neměli bychom jej nechat čekat. Jak víte, Maroko uskutečnilo od března tohoto roku proces ústavního přeskumu, eh, který byl započet poradní eh, komisí pro revizi ústavy, jež podle svého názvu tedy má úkol Eh, spolupracovat, konzultovat eh, různé organizace, ať už mládežnické, odborné, vědecké, a přednesla návrh revize eh, ústavy, se kterým se tedy král stotožnil a sdělil členům institucí výsledek a tento návrh ústavy poskytuje větší pravomoce předsedovi vlády a parlamentu. V kompetenci eh, panovníka zůstává tedy to, že je hlavním představitelem státu, eh, ozbrojených sil, a e, také hlavním e, představitelem a nejvyšší autoritou pro věřící. E, návrh ústavy ale zavádí také celou řadu prvků, jako je nezávislost soudů, oddělení tedy pravomocí legislativní, výkonné a soudní a zavádí také zásadní prvek pro přiblížení se našemu systému řízení a zprávy, a to je rovnost mezi muži a e, ženami. E, v projevu z minulého čtvrtka e, král oznámil, že se chystá podpořit tento návrh a je tedy možné, aby vznikla parlamentní konstitucionální monarchie a sociální tedy monarchie, jak bylo zdůrazněno a my to též zdůraznili, je tedy rozdělena eh, pravomoc, aby bylo umožněna demokratická funkce jednotlivých eh, institucí a také se očekává referendum, které mm, se má odehrát 1. července. Tento text byl podpořen většinou politických stran. Hnutí 20. února pod, mm, však tvrdí, že tyto reformy, tak jak jsou pojaty, nejsou dostačující a na příští neděli vyhlásila manifestaci proti návrhu ústavy. Po tomto úvodu musím říci, že nám je skutečně ctí, že mezi nás zavítala marocká delegace, kterou vede pan Dris Lagekar, což je ministr příslušný pro vztahy eh, s parlamentem a je doprovázen v touto delegací tedy zástupci politických stran a občanské společnosti. Eh, následně budeme mít příležitost si je též vyslechnout té, co promluví pan ministr. Pane ministře, tento návrh eh, ústavy eh, zavádí nové pravomoci pro parlament, možnost iniciativy eh, pro revizi ústavy, pravomoc Eh, vyhlašovat amnestii a také eh, sestavovat vyšetřovací výbory nebo komise. A proto my teď velice rádi si vás nyní vyslechneme, abyste nás mohl lépe seznámit s tímto návrhem ústavy a abyste nám také mohl sdělit, co očekáváte, jaký další vývoj předvídáte v marocké společnosti, také v souvislosti ve vztahu s Evropskou unii. Děkujeme vám předem za vaše slova s velkým zájmem se je chystáme vyslechnout a prosíme vás, eh, zda byste mohl eh, svůj projev omezit na 10 minut, protože bude následovat konsekutivní tlumočení. My samozřejmě budeme mm, flexibilní a proto budeme tedy mm, umožňovat vám jistou flexibilitu ve, vašem, ve vaší délce projevu. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Zari ala dawati. Nous remercions également monsieur Panzari pour son invitation. Také děkuji pro Panzerovi za jeho pozvání. Wa al-parlamaniyin. Merci également. Děkujeme tež dámám poslankyním a pánům poslancům a předsedům politických skupin. أن an أمام هذه اللجنة المحترمة لأنه سبق لي أن حضرت منذ أربع سنوات أمام هذه اللجنة. Je mi ctí, že mohu přijít sem do Evropského parlamentu promluvit u vás ve výboru. Již jsem zde se účastnil schůzí před čtyřmi eh, roky s vaším výborem. بالبحر الأبيض المتوسط Tedy jsme hovořili o demokratickém přechodu eh, zemí na jihu Středomoří. Tehdy zde byl zástupce Alžírska, Tuniska a také zástupce Palestiny. عن حديثنا عن الانتقال الديمقراطي Euh, dnes po čtyřech letech dochází k tomuto demokratickému eh, přechodu a můžeme říci, že jsme v této souvislosti dokázali dosáhnout velkého pokroku Stejně tak, co se týče vyrovnání pozicí mezi mužů a ženami, náš stát také eh, zažil ekonomické a sociální reformy, reformy velkého rozsahu. A byli jste strategickým partnerem, který nám poskytoval podporu. Dnes jsme členy Rady Evropy, jsme partneři pro demokracii. Arabský svět prožívá určité hm, pohnuté období, v arabském světě. Nyní dochází k tomu, co Maroko již zažilo před eh, zhruba deseti lety. V arabském světě dochází eh, ke každotýdenním demonstracím. My jsme zažili každodenní eh, demonstrace od nezávislosti Maroka eh, zažíval Maroko jeden konflikt, a to Někteří se domnívali, že je třeba nejdříve vybudovat stát, tedy administrativu a ozbrojené síly. A na druhé straně někteří se domnívali, že celé budování státu musí být vedeno především demokratickými principy. A to se tedy projevilo významným konfliktem důsledkem, důsledky byly velice bolestné, docházelo eh, k zadržování, věznění osob a Maroko eh, Maroko těmto letům říká léta olověná. nedávné době se situace eh, zlepšila, překonali jsme tyto potíže a to díky Výboru pro eh, spravedlnost a usmíření. V arabském světě tedy mm, byla eh, opozice a Maďarsko, eh, pardon, eh, Maroko si vždy udrželo svou odlišnost. V tomto rámci tedy dochází k tomu, že 9. března přednáší jeho Eh, výsost eh, král svůj projev. Tento projev otevřel cestu dialogu eh, na celostátní úrovni. Dialogu se všemi mm, stranami, zástupci občanské společnosti a odbory. Závěr tohoto dialogu přivedl k novému návrhu ústavy, který byl 19. června, 17. června oznámen eh, jeho výsosti králem. Hlavní osy reformy jsou následující. Tato ústava Eh, je zaměřena na ustavení jednotlivých mm, institucí státu. Jedná se o nové rozdělení pravomocí. Jedná se o uskutečňování základů státu. Je to uznání mnoho eh, četné rozmanité identity Maroka. Arabů, Berberů, Hasanitů a Židů. Andaluzenů a středomořců. Je to uznání berberského jazyka jako druhého oficiálního jazyka státu společně s arabským jazykem. Je to skutečná charta základních práv a občanských práv. Odkazuje se na univerzální lidská práva. Je to také posílení rovnosti mezi muži a ženami eh, tím, že je jasně stanovena rovnost mezi eh, pohlavími. Národní suverenita je takto jasně eh, zdůrazněna, je zde stanovena vrcholná úloha ústavy a jsou jasně zakotveny svobodné volby. Jedná se o primát, tedy ústavy, nade všemi pravomocemi a institucemi. Jedná se o oddělení pravomoci v rámci ústavní, demokratické, parlamentní a sociální demokracie. Mm, monarchie. A v tomto rámci se eh, se také odstraňují narážky na svatý eh, charakter, no posvátný charakter postavy krále. Hovoří zde o náboženských pravomocích a legislativa zůstává v kompetenci parlamentu, pouze parlamentu. Vláda vychází eh, ze zvoleného eh, parlamentu a eh, předseda vlády je jmenován králem ze, vychází ze strany, která zvítězila ve volbách. Vláda má výkonou, plnou výkonou pravomoc musí tedy definovat obecné politiky, a musí dohlížet nad všemi administrativními institucemi. Je zde zakotven silný parlament, silný parlament, tedy, který má posílené kompetence, nejen pra, eh, co se týče pravomocí legislativních, ale také hodnotí veřejné eh, politiky. Jedná se také o posílení opozice v tomto textu a podporuje se takto její úloha v parlamentu. Spravedlnost se stala eh, pravomocí zaměřenou na ochranu a zajištění respektu zákona a práv. Došlo tedy k tomu, že jsou zde zdány, eh, jsou zde dány jasné ústavní eh, kompetence nezávislosti soudnictví. Došlo také k vytvoření ústavního soudu, který bdí nad ochranou ústavy a ústavnosti. Novinkou tedy v tomto novém návrhu ústavu je to, ústavy je to, eh, je zastupitelská eh, demokracie. Tato participativní eh, demokracie umožňuje občanovi, aby přicházel se svými peticemi a inicioval eh, návrhy zákonů. Tato ústava uznává tedy význam a úlohu občanské společnosti, úlohu odborových organizací, jasně zakotvuje úlohu médií eh, ve společnosti, eh, dává jim svobodu a možnost informovat občany. Vytváří se nový prostor demokracie, zastupitelské demokracie v oblasti vzdělávání rodiny, eh, práv týkající se dětí a mládeže. A také demokrat, rámci eh, teritoriální, eh, kdy dochází eh, k hlubší regionalizaci. Jedná se tedy o nové principy, které se zde také objevují v oblasti správné nebo dobré zprávy a řízení. To vše se odehrává na základě konstituční monarchie a je jisté, že reformy politického rázu, které se vztahují k zákonům o politických stranách, k zákonu o volbách, zákonu o médiích, Všechny tyto zákony tedy, eh, které jsou předmětem nového návrhu eh, ústavy, což je tedy 26 organických eh, zákonů a 43 dalších tedy řádných běžných zákonů. Všechny tyto zákony jsou tedy předmětem reform politických reform. Ještě jednou vám chci srdečně poděkovat. Jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy společně s panem Lasem Vandým, politikem ze strany Spravedlnosti a rozvoje, s panem Mohamedem Aužarem, který je generálním tajemníkem strany eh, nezávislého združení a potom s dalšími eh, kolegy kteří jsou z Rady pro lidská práva. Pan předseda, děkuji vám, pane ministře. Váš projev byl skutečně velmi zajímavý. Nyní můžeme zahájit diskuzi. Pan Salafranka, koordinátor EPP, má slovo jako první. Eh, no, krát děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Jsem velice rád, že se účastníte schůze výboru pro zahraniční záležitosti. Nejdříve bych chtěl položit obecnou otázku. Jak hodnotíte středomorskou politiku Evropské unie? A v regionu eh, je více stability, více demokracie. Eh, jaký dojem máte v důsledku posílené politiky sousedství a politiky pro středomoří, která byla posílena v důsledku vzniku Evropské služby pro vnější činnost. Zároveň, se, zároveň schvaluji návrh ústavy, o které se bude hlasovat v červenci. Král už není vnímán jako svatá osoba. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na události, které probíhají ve vašich sousedních zemích. Řekl jste, že jste zde ve výboru byl před čtyřmi leky, že vás doprovázeli zástupci ostatních zemí a Palestiny. A jaký názor tedy máte na to, co se děje v Tunisku, co se děje v Líbii a v Egyptě? Stejně tak jako v dalších zemích. A také by mě zajímalo, jak si myslíte, že to ovlivní integraci Arabské Magrebské unie? Článek 41 návrhu ústavy zaručuje svobodu vyznání. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli článek 41 eh, ve svém duchu či doslova zajišťuje možnost eh, svobody svědomí. To znamená, že lidé mohou změnit své náboženství, své vyznání. A poslední otázka, jaká hnutí ve vaší zemi jsou proti této reformě ústavy? A máme v hnutí 20. února v tomto demokratickém hnutí mladé lidi. A na závěr bych se vás chtěl zeptat, jestli článek 90 eh, volebního eh, kodexu eh, umožňuje, volebního zákonníku umožňuje provádět kampaně pro nebo proti této konstitucionální reformě. Děkuji vám, pane Salafranco. Teď budeme mít ještě čas na to, aby všichni ostatní kolegové, kteří se tak přejí, mohli též se zeptat. A chtěl bych ještě dodat, že společně s panem ministrem vám mohou odpovídat i členové delegace, možná u jednotlivých konkrétních témat, se kterými mají konkrétní zkušenosti, či jsou v jejich eh, konkrétní pravomoci. Slapaněc, eh, která eh, se zabývá právě Marokem a je koordinátorkou skupiny ALDE. Prosím, paní Nejc. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, vážení páni poslanci, vážení členové delegace marocké, především vás chci zde přivítat v Evropském parlamentu a také bych ráda dodala, že jsem velice potěšena po té, co jsem přečetla eh, projev Eh, vašeho pana krále, a poté, co jsem vyslechla slova pana velvyslance, a nyní jsme zjistili, eh, protože Maroko je země, kterou eh, známe už před 40 lety jsem tam byla, takže se hodně změnilo, především tedy v tom dobrém. Tento návrh ústavy a jeho návrh tedy ukazuje stanoviska, po kterých mohou některé další arabské země jen toužit a snít o nich. A tento váš návrh má tedy obrovský eh, význam, eh, když eh, nemusí tento návrh odpovídat všem požadavkům, zejména tedy požadavkům strany 20. února. Můžeme říci, že splňuje to, co bychom mohli očekávat. Já bych ráda hovořila o možných eh, obavách, které tedy mohou vzniknout a to je to, že to nejdůležitější vás ještě čeká, to znamená realizovat všechny tyto návrhy. Uvedu jeden konkrétní případ. V návrhu ústavy se píše, že bude zakázáno poslancům změnit stranu v průběhu funkčního období. To je významný zákaz. Vzhledem k evoluci politického panoramatu za posledních pár let jsme viděli, že vznikají nové a nové strany a vytvářely se tyto strany. Ehm, dovolte, dovolte, že tím nikoho neurazí, že ehm, tyto strany tedy vznikly s osobami, které přišly od někud jinut. A já si myslím, že to je věc, eh, která se stává ve všech zemích. Těmto událostem nečelí jen Maroko, u nás také. Eh, u vás také, pane předsedo. A proto je tedy třeba eh, velice bedlivě sledovat, jakým způsobem se budou realizovat takováto ustanovení. Nyní ohledně demokratického směřování Maroka je třeba říci, že jednotlivé politické strany by měly, a o, promiňte, že to zase říkám tak otevřeně, musí pracovat mnohem usilovněji než do posud, aby podněcovali Maročany všeho věku, ať už žijí ve městech či na venkově, aby se registrovali jako voliči a aby také se zúčastnili voleb, protože eh, slabinou posledních voleb eh, v Maroku bylo to, že eh, demokracie v Maroku z toho vyšla jako slabá. A tento návrh, o kterém hovoříte, který umožňuje také svobodu projevu nebo tisku, bohužel jsme byli konfrontováni také s procesy proti novinářům a redaktorům nebo šéfredaktorům, což se může zdát trochu v protikladu s tímto novým eh, principem. Co si o tom myslíte? Děkuji vám ještě jednou za pozornost a za trpělivost. Děkuji vám, paní Nejc. Slovo má pan Janec, předseda konference předsedu delegací v Evropském parlamentu. Presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, a děkuji také celé marocké delegaci za to, že přišli na schůzi našeho výboru dnes. Když poslouchám, a že přišli vyslechnout si tuto diskusi. A já jsem z Andaluzie, jsem Španěl a mám pocit, že jsem tady velice blízko Maroku, nejenom geograficky, ale také kulturně. Z hlediska historie a z hlediska svých pocitů. Myslím, že znám Maroko relativně dobře. A myslím si, že to, co se v Maroku děje, je něco, co je mi velice blízké. A proto jsem velice rád, že jsem byl svědkem celého tohoto procesu, který zahájil eh, král. Jedná se o ústavní reformu, o politickou reformu v celé zemi. Došlo ke změně Maroka ke snaze, aby se eh, z Maroka stala demokracie a ústavní monarchie. Myslím si, že eh, tato země se ubírá správným směrem a může v každém případě počítat s naší podporou a s naším souhlasem, pokud to bude potřeba. Nicméně eh, toto je věc, kterou musí řešit Maroko jako takové, maročtí lidé a marocké instituce. Navážu na to, co říkala paní Nates. Základem každé demokracie je svoboda slova, svoboda tisku. A Maroko, jak vím, a to v posledních letech považovalo za poněkud kontroverzní. Někteří novináři se dostali do vězení, někteří museli odejít do exilu. Možná by ministr mohu, mohl říci více o této části reformy. A další ožehavá otázka, která je pro Maroko velice citlivá, je otázka západní Sahary. Maroko považuje západní Saharu za součást svého území. Mezinárodní společenství a OSN však považují západní Saharu za území, které eh, doposud nedokončilo proces dekolonalizace. Možná byste k tomu mohli něco říci, protože demokratická reforma, plná demokracie je něco, čeho je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud bude dosaženo pokroku také v této velice citlivé otázce. Takže, pane ministře, to jsou mé hlavní obavy, mé otázky a mnohokrát děkuji ještě jednou za účast na, našem, na naší schůzi. Děkuji vám, paní Janězi. Slovo má pan Preda. Merci beaucoup, monsieur le président. Pane předsedo, vážně pane ministře, vážené, vážení poslanci, pane velvyslanče, především vám chci poděkovat za tuto prezentaci, pane ministře. A a také mě těší prezentace krále Mohameda VI. ohledně návrhu ústavy. Vím, že tento návrh byl očekáván, několik kolegů už se o tom eh, vyjadřilo, um, ehm, hovořil o tom také v té smíšené smíšeném výboru eh, parlamentním eh, pro spolupráci s Marokem. Očekávalo se tedy mnohé i mm, mimo území Maroka od tohoto návrhu. A musím říct, že to je velice důležitý krok pro demokratizaci země. Tato demokratizace byla tedy očekávána, slíbená marockému lidu a nyní za toho arabského jara je dobře, že dochází k této změně právě nyní. Je to totiž důkaz, že mírová politická změna je v arabském světě možná. Váš příklad je vynikající. Abychom mohli komparativně posoudit změny v regionu a, a v arabském světě. Nyní nemohu samozřejmě kompletně zhodnotit e, veškerou, e, veškeré aspekty situace, protože Jedná se o 180 článků ústavy oproti těm 108, které nyní vaše ústava má, ale já bych se chtěl zmínit jen o několika bodech. Je tedy vidět dobrý úmysl, je vidět, že eh, marocký král eh, podnikl ne, nevýdanou snahu pro Maroko. Maroko má svá, své specifické rysy. Eh, a je zde jasný odkaz na posílení vztahů spolupráce, eh, zblížení partnerství se sousedními zeměmi v eh, euromediterální oblasti, eh, což si myslím, že je značně tedy jedinečné v oblasti ústavních textů a mohu říci, že tato reference na Evropu je velice důležitá v Marocké ústavě, v tomto návrhu na Marocké ústavy. Hovoří se také rozsáhle o základních právech a to je opravdu velice eh, důležitá věc. Opět je to vynikající příklad a znamení z vaší strany. A také vaše Národní rada pro lidská práva je takto zakotvena nyní v návrhu ústavy. Ehm, v průběhu práce v eh, Maroku jsme se setkali se zástupci této rady mm, pro lidská práva a můžeme konstatovat, že nyní je e, díky začlenění e, toho, této rady do ústavy její pozice mnohem silnější. Nyní e, je zde také zmíněna rovnost mezi pohlavími a rovné podry postavení mužů a žen. To je velice důležitý bod také už eh, se zde hovořilo o profilu tedy daného režimu, někteří hovoří o tom, že to je tedy, eh, že to je eh, způsob, jak bez voleb dosáhnout tedy dalších další na druhé straně kritizují, že se takto eliminuje politická úloha krále. Nicméně já musím tedy eh, podotknout, že je zde jasně rozdělena moc eh, soudní, eh, výkona a zákonodárná, je zde posílena úloha předsedy vlády, je posílena nezávislost soudnictví. Já jsem spolupracoval s panem Admonem, Viděli jsme, že tedy dochází k posílení regionalizace nebo tedy decentralizace. A vidíme, jak důležité celé toto téma je. Moje třetí poznámka, která přináší i drobné dotazy, které eh, vám si předeslat, pane ministře. Vy jste hovořil o tom, že eh, král vstoupil do diskuze, která již existovala jak se díváte nebo jak si představujete následující diskuzi o tomto návrhu ústavy? Je to debata, která prozatím byla tedy bez referenci, nyní již se bude na něco odkazovat. Eh, za druhé, to už je dotaz eh, kolegyně z liberální strany, na který navazuji. Jedná se o zastupitelskou demokracii, jedná se tedy o možná svobodný voleb a s tím jsou spojeny určité obavy. Ehm, jak vy se na to díváte, jak chcete dosáhnout nebo jak můžete dosáhnout e, vyšší účasti občanů na volbách? E, protože se může stát, že referendum neprojde, jde spíš e, nebo tedy, že referendum bude, referendum bude souhlasné, nicméně nebude dostatek účastníků referenda. Ti, kdo manifestují proti, pocházejí ze strany 20. února. Ehm, jakým způsobem si představujete, že byste mohli začlenit toto hnutí do vašeho politického panoramatu? Ještě jednou děkuji za odpovědi. Grazie, onorevole Preda. Děkuji vám, pane Predo. Slovo má paní Jekal. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já mám otázku, která jde úplně jiným směrem. Nicméně dnes máme tuto příležitost a mně ta otázka připadá důležitá. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě. Na evropské úrovni hovoříme o e, dohodě o obchodu s Marokem. A v následujících dnech jsme byli požádáni, abychom k tomu vydali stanovisko. A parlament e, má schválit nebo odmítnout e, tuto dohodu o volném obchodu. A já vidím, že vaše země učinila důležité kroky, já si jich velice vážím. Jsou to kroky směrem k pozitivní změně téma západní Sahary, to už zde zaznělo. A i v rámci té obchodní dohody to pro nás bylo důležité téma. Nicméně, Moje otázka je následující a já bych ráda slyšela vaši radu. Je důležité, abychom tato vyjednávání vyřídili rychle, abychom tedy dohodu schválili nebo odmítli. V současné době ta diskuse probíhá. A nebo by pomohlo s ohledem na změněné politické podmínky u některých bodů říct, možná by bylo lepší ještě eh, provést nějaká dodatečná vyjednávání a zajistit to, aby situace byla nakonec pozitivní pro obě strany a také samozřejmě především pro Maroko. Eh, tato dohoda bude mít eh, vliv na eh, podniky i na lidi ve eh, vaší zemi. A je třeba, aby tito lidé měli možnost profitovat z této dohody, aby měli možnost získat více peněz. Já bych si vážila toho, kdybyste mi mohl odpovědět na tu otázku. Děkuji. Vorrei dare la parola Chtěl bych dát slovo třem velmi významným osobnostem, které zde s námi sedí a zastupují trochu jiný pohled, na rozdíl od pohledu vlády, protože ve dvou případech, tedy zastupují opoziční strany, zahájil bych paní Lasenem Daudin, který je poslancem a zastupuje stranu spravedlnosti a rozvoje Následně předám slovo panu Mohamedu Aužarovi, který je generálním tajemníkem Národního svazu eh, nezávislých. Merci, monsieur le président. Merci. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem, kdo promluvili, děkuji ještě i těm, kdo dosud nepromluvili, děkuji za mm, také milá slova ohledně Maroka. A ta sympatie je skutečně vzájemná. Mnoho Maročanů studovalo v Evropě, hovoří evropskými jazyky, docha, došlo tedy k takovému eh, manželství mezi eh, Marokem a Evropou naše vztahy jsou blízké, třeba že bydlím na dvou různých březích. Mohl bych říct, že když se hovoří o marocké ústavě, eh, je jasné, že čím více vám řekne, tím pro vás to bude jasnější. Pro nás ale některé věci nejsou jasné, protože, mm, protože my vycházíme z ústavy, eh, která je stará a eh, proto je Oproti roku 96 je to pro nás opravdu něco úplně nového, jiného. Měli jsme, měli jsme posilní status eh, s Evropou a eh, nyní jsme v Radě Evropy a nemáme jinou šanci, než se přibližovat Evropě. Takže všechny politické strany, které jsou zastoupené v parlamentu, hlasovaly pro. A když se jedná ohledně dohody eh, s, volno, s volným obchodem, o volném obchodu se Spojenými státy, tak moje strana například nehlasovala pro. Eh, pro nás Evropa je strategickým partnerem. Já zde eh, zastupuji stranu spravedlnosti a rozvoje která vychází z islámského prostředí. Já nemluvím eh, hlasem nebo slovy politiků, nepoužívám politická kliše. Ehm, dopad toho, co se děje v arabském světě na Maroko, by mohl být katastrofický, kdybychom už nebyli zahájili demokratizační proces směřovaný k Evropě. Eh, v Evropě eh, také Ehm, toto vidí Egypt, egyptský režim prožil problémy, Tunisko eh, také problémy s diktaturou. Nicméně vztahy ehm, s Evropou umožňuje Maroku, aby tomuto všemu uniklo. Přejeme si, aby Maroko sloužilo jako vzor. Je to jako lokomotiva. My jsme byli eh, těmi dobrými žáky ve třídě a přejeme si, abychom zůstali těmi premianty. Ehm, naše ústava nemusí být ještě jako španělská ústava, ale jak už jsem řekl novinářům, e, jsme pořád ještě na tom, ehm, my jsme takovou jako arabskou e, monarchií, která e, je na takové úrovni, jako například španělská ústava v Evropě. Například se nám podařilo rozdělit časnou pravomoc, tedy státní pravomoc od náboženské. protože nyní zde hovoříme tedy jen o tom, že, že král, krále nemá takové možnosti, jako by byl eh, eh, papež. Takže eh, k dalším ještě změnám může dojít v dalších reformách ústavy. Došlo tedy k oddělení těchto pravomocí. Předseda vlády je zodpovědný za své činy před populací. Vláda už není zodpovědná králi, ale výhradně je zodpovědná parlamentu. Pro nás je to tedy eh, novým pokrokem. Mohu vám říci, že islámský stát bývá chápan tedy jako muslimský stát. Eh, podle, podle toho, že tedy se bude hlasovat hm, podle náboženského hlediska. A když se eh, díváte tedy na král, který vede král, také má svou určité charakteristiky. Eh, nyní, pokud je eh, laický stát, tak dokoliv může interpretovat islám. My jsme řekli, že je lépe, aby islám byl vyhrazen eh, králi a aby tedy politické strany se zabývaly politikou a sociálními věci, ekonomickými věci. Proč? Protože je velice důležité to, aby politické strany se zabývali tedy politickými záležitostmi, zatímco náboženství, aby bylo vyhrazeno eh, králi. A to proto, že, jsme, že tedy máme zahrnutou cestu přibližování se k Evropě. A je dobré, abychom při tomto měli eh, pomoc eh, Eh, abychom měli doprovázení, protože my eh, víme, že demokratizace se odehrává prostřednictvím eh, zlepšování ekonomické situace. Je zapotřebí, aby Maroko posílilo svůj ekonomický růst. Já jsem ekonom, takže ze svého skromného pohledu mohu říci, že Maroko se nyní může zabývat i drobnými eh, výrobci, drobnými prodejci. Eh, můžeme říci samozřejmě, že jsme na určité eh, úrovni už v průmyslu, nicméně na úrovni, nebo ta úroveň zemědělství ještě není taková, jak například ve Španělsku. A my se chceme začlenit do této lokomotivy. Víme, že Španělsko v Evropě se velice modernizovalo za několik desetiletí. Eh, François Prů hovořil o Evropě bez břehu, která integrovala Španělsko, Portugalsko a další země, aby mohla integrovat tedy širší a širší prostor. A Maroko tež dosáhlo obrovského pokroku a je tedy zapotřebí, aby tež toto bylo pochopeno a aby eh, Maroko bylo mm, eh, patřičnou asistenci a pomoc. Děkuji. Slovo má pan Mohamed Aušar, který je generálním tajemníkem, náměstkem generálního tajemníka eh, Svazu nezávislých. Hi there, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vaše excelence. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval za tu čest, kterou prokazujete mě a mým kolegům. A to tím, že máme možnost vystoup, vystoupit tady na této půdě. Jsme tady proto, protože chceme vyjádřit naše silné politické přesvědčení ohledně toho, že Maroko prožívá historické změny revolučního charakteru. A já jsem měl tu čest, že jsem byl součástí tohoto procesu politických změn. Protože jsem politik, protože bráním lidská práva, protože jsem poslancem, jsem ministrem ve vládě pro změny a jsem také sociálním aktérem. Navzdory veškerému pokroku máme velké problémy přesvědčit marockou mládež, aby se přidala a aby investovala do tohoto politického procesu. Tato mládež nechápala dopad volebního zákona. Někdy jsme měli pocit, že král dělá všechno proto, aby toto poselství objasnil, proč je třeba volit, proč je třeba do toho investovat. Nová reforma přináší odpověď. Nová reforma nám pomůže přesvědčit mládež, že když budou hlasovat, budou součástí politického procesu, budou mít také možnost být nositelem změn a mohou ovlivnit jmenování premiéra. Připadá nám velmi důležité, zdůraznit změnu, kterou tato ústava přináší, zejména pokud je o výkonné pravomoci a úlohu premiéra, prezidenta a šéfa vlády. Je to poselství pro naši mládež, aby se zapojila do tohoto procesu a aby změnila slogany v ulicích a slogany, které jsme slyšeli na demonstraci 21. února. Chceme potírat korupci, chceme se zbavit politiků, kteří nám nevyhovují z hlediska požadavků této mládeže. Je to historický okamžik a já bych rád vzdal hold jeho veličenstvu králi, který se tohoto procesu zúčastnil a pozitivně reagoval na potřebu reformy. Pokud je o Marockou Saharu, tam bych jednoduše řekl, že Maroko má dobrou vůli. Maroko chce tento problém vyřešit. Jsou tady marocké iniciativy, Výsledkem by mělo být něco pozitivního pro každého. Navrhujeme velkou autonomii v rámci marocké suverenity pro toto území. Uspořádání nové ústavy znamená, že tady máme ústavní rámec, aby bylo možné realizovat právní rámec a ústavní rámec pro tento návrh autonomie. Jednání, tedy neformální jednání, pokračují a budou pokračovat i nadále ale bohužel na druhé straně na straně našich alžírských partnerů nemůžeme konstatovat, nebo nemůže, ne, nevidíme stejnou dobrou vůli. A není jisté, že tento proces pod záštitou OSN bude úspěšný. Máme tady arabské jaro, Magreb může být eh, demokratickým Magrebem jen tehdy, pokud budou mít občané právo svobodně se vyjadřovat. A já doufám, že tato marocká vůle se bude odrážet i na druhé straně hranic. A že už brzy budeme svědky demokratického Alžírska, demokratického Maroka a demokratického Magrebu. Připomínám, že návrh autonomie je příležitostí pro celou civilizaci, kterou navrhuje Maroko v rámci své suverenity. Samozřejmě musím říct, že jsem hrdý, že tato ústava řeší i otázku parity, že tady budou všechna práva a svobody v rámci mezinárodních norem a že mezinárodní právo má, stojí na prvním místě. Děkuji, pane Ahožaros. Dáme ještě slovo panu Alcezanimu, který je předsedou Národní rady pro eh, lidská práva. Député, merci de, de cette eh, audition. J'aimerais, monsieur le président... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. S vaším dovolením já mám takové čtyři skupiny připomínek. První se týká diskuze, která probíhá která se týká ústavy, přípravy referenda. Rada ministrů připravila vyhlášku v pátek. Před tím královským projevem je tady pozvánka na veřejné a soukromé diskuze byl vyčleněn prostor v televizi. A další věc. Tady ta otázka hnutí 21. února. Několik vůdčích osobností se vyjádřilo proti ústavnímu textu. Já mám tři konkrétní připomínky. První je, mm, nebo se týká vyjádření pluralismu. To by bylo opravdu špatné, kdyby v rámci tzv. Eh, demokratické plurality 100% hlasovalo pro a nemělo možnost se vlastně vyjádřit. Další věc, já jsem byl členem konzultačního výboru, který zpracoval návrh ústavy. Pak se to změnilo, pak to politické strany změnily. A já bych rád připomněl, že tento výbor dostal 185 memorand. A když si vezmeme 35 stran a 5 odborových organizací, pak 185 memorand přišlo ze strany občanských společností v Maroku. Abychom pochopili marockou dynamiku, potřebujeme pluralitní občanskou společnost, do které patří i hnutí 21. února. Ale občanská společnost nebo občanskou společnost nemůžeme zjednodušovat. To není jenom hnutí 21. února. Tento návrh je třeba podpořit, ten návrh změny ústavy je třeba podpořit. A musíme diskutovat zejména o těch věcech, o kterých musíme pokročit. O čem mluvím? Co mám na mysli? Připomínám, že návrh nové ústavy otevírá velký prostor pro revizi ústavy neboli dvě komory mohou přistoupit k revizi. Je tady prostor pro další pokrok. A otázka zní, zda tento prostor bude demokratický a pluralistický. Samozřejmě je třeba říct, že návrh nové ústavy zaručuje kulty ale ne svobodu svědomí. Celý ústavní text musíme číst celý. Svoboda myšlení tam zakotvená je v ústavě. A princip nediskriminace, forma vyznání, toto všechno je zakotveno v ústavě. A také propořadost mezinárodního práva a lidských práv. To je také zakotveno v ústavě. Může dojít eh, ke konfliktu norem, a ústavní soud pak musí tyto normy interpretovat. Nicméně svoboda myšlení a prvořadost mezinárodního práva v ústavě jsou. A poslední obecná připomínka, pane předsedo. Pan ministr před chvílí mluvil o e, specifických rysech demokratického procesu v Maroku. Já myslím, že až do arabského jara bylo Maroko v tomto regionu izolované. Arabské jaro nám přineslo spojence v tomto eh, regionu. A to je podle mě pro nás to hlavní poučení. Dnes v procesu reform v Maroku můžeme mluvit o šíři, o rytmu tohoto procesu, taková debata probíhá. Dnes se všemi těmi hnutími, která chtějí ušetřit lidské životy v sousedních zemích, aby ty politické změny byly mírové, všechna tato politická hnutí by se měla posílit. Děkuji. Děkuji vám, pane Jazami. Nyní má slovo pan ministr až do 16.30 a případně ještě do pozdější doby. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Děkuji eh, za to, že mohu odpovídat. Ehm, kolegové mi ponechali mnoho prostoru. Ještě já chci ještě zdůraznit několik bodů. Chci hovořit o oblasti Sahary a dohod a o dohodách. Víme jen o jedné dohodě, která se týká konkrétně eh, Sahary. Dohody, které nás vážou s Evropou, jsou tedy dohody, které se zabývají zájmy eh, jak Evropy, tak Maroka. Otázky Sahary jsou tedy mm, otázkou, která je, mm, se týká Rady bezpečnosti. Maroko se hlásí plně k usnesení nebo rezoluci OSN a doufáme, že demokratický, eh, vnutí demokratického duchu tež, ducha tež zasáhne další arabské země a eh, projeví se i v těchto aspektech. Tež doufáme, že návrh autonomie bude přijat pozitivně. co se týče dohod o zemědělství, nebo jejich předmětem je zemědělství, Tyto eh, dohody jsou zájmu Maroka i Evropy a doufáme, že parlament zrychlí tento proces nepřijímání dohod. Co se týče svobody tisku, Jisté je to, že se diskutuje o otázkách souvisejících se svobodou tisku. A nová ústava ohledně svobod a práv a všeho tedy, co je vetknuto do ústavy ohledně svobody tisku, ohledně právo na přístup k informacím. To vše vede nás, eh, tedy všechny politické strany, vládu a parlament k tomu, abychom opětovně tuto, mm, tyto otázky zvážili a abychom dosáhli situace, jež bude zaručovat účinně svobodu tisku. Tež doufáme, že tento návrh ústavy tedy poskytne vyšší eh, kredit eh, politice našeho státu a také pro oblast prací politických stran. Pravidla vetknutá do návrhu ústavy, budou motivovat marocké eh, občany k tomu, aby se účastnili voleb protože maročtí občané si nyní eh, uvědomují, že nyní mohou volit, a což jim umožňuje, že mohou sami zvolit eh, vládu, že si mohou vybrat politické programy a volební programy podle svého uvážení a také, že tímto ovlivní eh, sestavení vlády. Zejména to, co jsme mm, zažívali po desetiletí v Maroku, znamenalo, že občané eh, neměli až takovou příležitost a účast na volbách jež byla slabá, tak to byla způsobena a my doufáme, že tato nová ústava bude motivovat mladé lidi k tomu, aby se více účastnili voleb. marocká mládež nyní musí přejít od projevů aktivity prostřednictvím manifestací a demonstrací k účinné účasti na demokratickém procesu. Na závěr bych rád dodal, že Evropa pro Maroko je od jak živa tedy strategickým partnerem i v našem demokratickém projektu, i v našem rozvojovém projektu. Tomu tak je. Evropa je partnerem, s ním jsme realizovali politiku sousedství, a který nám následně udělil posílený status. a který nám nyní umožní status partnera pro demokracii v Radě Evropy. Doufáme, že zůstaneme nadále vzorem pro země na jižním břehu Středomoří ohledně demokratického a mírového eh, přechodu. A slibujeme, že se nespokojíme jen s touto ústavní reformou, a že eh, otevřeme eh, velké eh, pole působnosti pro další politické reformy, abychom v průběhu několika následujících let či desetiletí získali jasný organický politický eh, program. Ještě jednou vám děkuji za podporu a za pozornost. Grazie, signor Děkuji vám, pane ministře. Děkuji též přátelům, kteří eh, zde promluvili a zastoupili jednotlivá stanoviska. Eh, rozvíjející se ve vaší zemi. Eh, skutečně bylo pro nás velice zajímavé moci vyslechnout všechny vaše myšlenky, které jsou sice rozmanité, nicméně směřují k cel, eh, ke stejnému cíli, jako jsou cíle i naše. Doufáme tedy a přejeme vám, abyste mohli zdárně uskutečňovat tyto vaše plány a touhy jako ústavní monarchie jak je tedy definoval sám váš král, aby takto byl nadále vzorem. A děkuji vám ještě jednou za to, že jste mezi nás zavítali a přeji vám šťastnou cestu domů do vaší země. Přejeme vám, abyste ve své vlastní zemi mohli tedy záhy oslavit další krok k demokracii po uh, uskutečení vašeho referenda. K němu jste měli tolik odvahy. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci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 Po pěti minutách se opět sejdeme. Bene, allora, cari colleghi, abbiamo... Milé kolegyně a kolegové, počkali jsme několik minut. Nicméně máme velice nabitý program a proto bychom měli pokračovat dál. A to v přítomnosti pana Nikolase Westkota, který je výkonným ředitelem EAS, tedy SVČ pro Afriku je naším hostem, s níž jsme se setkali naposledy v dubnu tohoto roku. Při tom při této výměně názorů budu spolupředsedat s kolegou Devou, který je místopředsedou pro výbor pro rozvoj. A jak mi bylo řečeno, již sem spěje, takže mu následně předáme slovo aby mohl uvést tuto část naší schůze. Chceme hovořit tedy o bodech, eh, které jsou střed našeho společného zájmu. Jedná se tedy o vývoj v Konské demokratické republice a už je tady kolega Deva. Zbývá několik měsíců do prezidentských voleb mají se odehrát v listopadu tohoto roku. Ještě nevíme, zda bude uspořádána pozorovatelská mise na tyto volby ze strany Evropské unie. A musím říci, že to je kontroverzní bod i kvůli Eh, ekonomickým možnostem na základě tedy našich eh, finančních prostředků, protože lze použít i jiné alternativy a pravděpodobně nemáme mm, tedy možnost provést vše, co bychom si přáli. Eh, zajímá nás také situace v Sudánu, humanitární situace v oblasti Abiej a Zajímá nás tedy vývoj v Jižním Sudánu, vzhledem k tomu, že se hovoří o tom, že 9. července by měla být vyhlášena nezávislost této části světa a byla ohlášena demilitarizace hraniční zóny eh, se Sudanem. Nechci už nic dodat, chtěl bych jen teď předat slovo panu kolegovi Devoj, pokud si tak přeje. Předám mu rád slovo a pokud eh, si budete přát tedy promluvit, a následně eh, předám slovo panu Veskotovi. Přejete si promluvit, pane kolego, prosím. Thank you, uh, Děkuji, pane předsedo. Spolu předsedat s vámi je vždycky velmi příjemné. Já bych jen chtěla říct, že 9. června se zrodí nový národ a tento národ od nás bude potřebovat velkou podporu. Jde o skutečné budování národa, od samotného počátku. A já jsem měl tu čest, že jsem byl zpravodajem pro zprávu o budování národa, kterou před dvěma lety připravil Evropský parlament. Je to struktura, kterou jsme akceptovali jako cestu vpřed. V roce 2005 generální zhromáždění zřídilo v OSN nový výbor pro budování národů, a který podporuje tu strukturu budování národů po konfliktech. A Súdán je, Jižní Súdán, je klasickým příkladem příležitosti pro Evropskou unii ukázat, o co vlastně jde v souvislosti s takzvanou soft power, když pomáháme nově zrozenému národu získat stejná rovná práva ve světě jako plnohodnotný národ. A toto by mohla být nejenom jakási zkouška pro Jižní Súdán, ale také pro Evropskou unii po Lisabonské smlouvě. Ukážeme světu, čeho jsme schopni, když v Sudánu pomáháme naplnit jeho potenciál. Takže já si myslím, že to je vynikající příležitost pro nás a také příležitost pro další partnerství s Jižním Súdánem. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo Devo, za vaše zajímavé eh, poznámky. A předám slovo našemu hostovi. Prosím, pane doktore Vecko, ty máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád. Asi tak 10 minut jistě, já budu stručný. Mě zajímají vaše otázky. Přesně tak. Já vás krátce seznámím se současnou situací v Sudánu a v eh, Konžské demokratické republice, ale nejprve vezmu Sudán jak říkal pan spolupředseda. Súdán se přibližuje nezávislosti Jižního Súdánu po referendu, které proběhlo v lednu. Má k tomu dojít 9. července a vysoká představitelka bude zastupovat Evropskou unii na této ceremonii, aby eh, vyjádřila význam, který přikládáme této události a také tomu, že potřebujeme komplexní mírové smlouvy od samého počátku. Musím říct, že situace je zranitelnější, než jsme doufali. Jak se blížíme této nezávislosti? V posledních čtyřech týdnech vznikl závažný konflikt jak v Abie a nedávno také v Jižním Kordofanu. A opravdu hrozí, že tato situace se ještě zhorší, spíš než zlepší postupně se začala zhoršovat po blokádě na straně severních orgánů. Ta blokáda bránila v tom, aby se do Jižního Sudánu dostaly zásoby, potraviny, posilnici. Následovaly násilné střety a důsledkem bylo to, že sudánské ozbrojené složky se přesunuly do Abie, a zbývající jednotky SPAL vyhnali z tohoto regionu. Spouštěli bomby na civilisty, vyháněli uprchlíky. Teď máme asi 100 tisíc uprchlíků, kteří utekli z regionu Abie a nejméně 60 tisíc jižního Kordofanu. Odešli do samotného jižního Sudánu. Boje se rozšířily do jižního Kordofanu a do té doby tam bylo takové eh, příměří, i když s určitým napětím. A kolem Kadukli vznikla dosti závažná humanitární situace. Spousta lidí hledala útočiště kolem základní dynamit. Bylo vynaloženo velké diplomatické úsilí. Koordinátorem EU je prezident Becky, zástupce, speciální zástupce OSN i naši zástupce Roslin Masterová se tomu věnovali a vedlo to ke dvěma krokům. Za prvé, včera byla podepsána dohoda v Adisu a Abebě mezi severní kartunskou vládou a s vládou Jižního Sundánu o příměří a demilitarizaci Abie. Etiopané nabídli, že, na, mm, nabíd, že poskytnou mírové složky, které budou udržovat mír v Abie v rámci tohoto příměří a e, obě strany se dohodly na tom, že stáhnou své ozbrojené složky. Ta smlouva byla, nebo ta dohoda byla podepsána a zatím ještě nebyla uvedena do praxe. A my chceme podpořit Etiopany a také vyjednavače, abychom zajistili, že tato dohoda bude urychleně uvedena do praxe. Abychom dokázali uklidnit situaci, aby se lidé mohli vrátit domů, což je velmi důležité. Za druhé, opět díky Manakariose a Bekyho bylo v neděli vyhlášeno příměří v Jižním Kordofanu. A jak Harun, guvernér, a Abdul Aziz, vůdce SPLE v Jižním Kordofanu, se dohodli na příměří, ale situace je neustále velice napjatá. Slyšeli jsme, že boje trošku ustaly, ale teď potřebujeme řádnou podepsanou dohodu. A myslím, že dnes se o ní začíná jednat. Ve snaze stabilizovat situaci i tam. V obou případech je to trošku lepší, než to bylo před pár dny, ale pořád je to ještě velice znepokojivá situace. Tam hodně uprchlíků, hodně lidí muselo uprchnout ze svých domovů. Ale to by nemělo odvádět pozornost od toho širšího obrázku. 9. července bude vyhlášena nezávislost, věci postupují tak, jak bylo v plánu. A včera v prohlášení, které jste jistě viděli, bylo zdůrazněno, že Evropská unie se na věci dívá z dlouhodobého hlediska a potřebuje komplexní přístup. Stanovili jsme výzvy, i opatření, která my jako Evropská unie chceme přijmout, abychom konsolidovali situaci jak na severu, tak na jihu po vyhlášení nezávislosti. A také jsme uvedli, jakou podporu poskytneme oběma částem Súdánu v budoucnu. Na jihu jsme se zavázali provádět společné programy s členskými státy, chceme je eh, koordinovat s dalšími dárci, zejména s Nory, s Američany a se Světovou bankou a chceme zajistit, že nebudeme duplikovat to, co děláme, že to do sebe bude zapadat. Rozdělíme si, který sektor podpoří který dárce. Protože je to země, která vzniká opravdu na zelené louce. Musí se tam toho udělat hodně. A my jsme se v rámci toho komplexního přístupu zavázali k tomu, jakou podporu přesně poskytneme. Otevřeme tam eh, úřad delegace, jakmile budou splněny příslušné podmínky a dojde k ratifikaci. Najdeme si eh, vedoucího této delegace, který bude působit v Dubě. A pak budeme postupovat dál. Do toho komplexního přístupu jsme také zahrnuli podporu, kterou poskytneme Severnímu Sudánu, protože z našeho hlediska je důležité, abychom měli dva životaschopné státy. Každý z nich přežije pouze tehdy, když bude vzkvétat i ten druhý. A nadále jednoznačně uvádíme, jak jsem to říkal i já s komisařem Píbaldem, když jsme tam byli minulý měsíc, že jsme připraveni znovu se zapojit do spolupráce s vládou v Kartunu za předpokladu, že budou vyřešeny zbývající otázky a bude skutečně dosaženo nezávislosti a také v pohraničních regionech bude mírová situace, ale také v Darfuru dojde k pokroku. To je stále velice znepokojivé. V Darfuru letos pokračovalo násilí. My předpokládáme, odhadujeme, že v posledních čtyřech až pěti měsících eh, přišlo o domov dalších 70 tisíc lidí. Samozřejmě dáváme jim také humanitární podporu. A podporujeme sice vyjednávání v Doha, které probíhá pod patronací katarské vlády, a to vedlo k podpisu dohody asi před týdnem, ne, na konci května. A to je základ pro další postup se zapojením hnutí rebelů. Ale od konce května se to tak trošku pozastavilo. Je třeba zajistit, že ta jednání budou pokračovat s tím, že budeme vycházet z tohoto podepsaného dokumentu. Teď eh, Velká jezera. Tam je naštěstí situace méně zranitelná, zvláště na jihu země. kde celou řadu let probíhaly závažné konflikty. Mír se tam zatím drží. Jsou tady snahy znovu začlenit eh, ozbrojené složky, které operovaly v tomto regionu. Nepostupuje to kupředu moc rychle, ale ani nenastal zrad a nevrátilo se to zpět. A rapprochement mezi Kigari a Kinshasa vypadá dobře a také probíhá spolupráce mezi těmi dvěma vládami. Naše bezprostřední priorita ve vztahu ke Konské demokratické republice je podpora příprav na volby, které mají proběhnout letos 28. listopadu. Evropská unie poskytuje 47 milionů eur jako podporu pro volební výbor a bude spolupracovat s Monoskem a s dalšími dárci z hlediska logistiky, která je nezbytná, aby ty volby hladce proběhly. A tento týden proběhne průzkumná mise, která podá zprávu snad příští týden o proveditelnosti a vhodnosti a pozorovací mise EU při volbách. Máme vyjádření nezávislé volební komise v Kinčase a také opozičních stran, včetně pana Čisekejdyho, Domnívají se, že Evropská unie by takovouto pozorovací misi na volby poslat měla. My jsme si vědomi toho, že máme omezené zdroje a že počet voleb, eh, kterých se lidé žádají naši přítomnost, znásobuje vzhledem k vývoji v severní Africe. Ale z mého pohledu a také z pohledu členských států jsme všichni přesvědčeni o tom, že nějaká pozorovací mise, uvidíme, v jakém objemu nebo v jaké velikosti nějaká pozorovací mise je zásadní, abychom podpořili konč, koňské občany v přechodu k stabilnímu demokratickému systému. Toto jsou už druhé skutečně demokratické volby a budou zásadní. Pokud proběhnou stejně dobře nebo ještě lépe než ty poslední, myslím, že uvidíme ten pokrok, který jsme nedávno také pozorovali v Nigérii tam byl druhý, druhé kolo voleb lepší než první. A skutečně to pomohlo konzolidovat demokracii. Když to dopadne špatně, tak hrozí, že se to celé rozpadne. Takže jde o hodně v těch volbách. Já jsem byl asi před 14 dny v Kongu, mluvil jsem s členy opozice, ti měli určité obavy z, z příprav na volby, Mluvil jsem také se zástupci volební eh, komise, s tím komisařem jako takovým. A měl jsem pocit, že si vedou tak dobře, jak si vést jenom mohou za dálních okolností. Volební zákon, který se projednával, když jsem tam byl, a ke kterému já jsem se také vyjádřil, teď parlament už schválil v podobě, která je mnohem lepší A možná, že tam byly nějaké pozměňovací návrhy vlády, které mohly zkreslit názor parlamentu, ale to je povzbudivý krok. A přesto, že ten program je časově náročný, situace není ideální, v zásadě jsem optimista. Myslím si, že Kongu se podaří 28. listopadu volby provést a že je také docela dobrá šance, že to dopadne dobře. Nicméně bude zásadní, abychom se i nadále zapojili a jinak e, v zásadě pokračujeme v programech pomoci, rozvojové pomoci. Když jsem tam byl, tak jsem se na to krátce podíval. Vláda a zpráva věcí veřejných zůstává velkou výzvou, ale víme, jakým způsobem pomoct naši rozvojovou pomoc, aby to skutečně pomohlo koňskému obyvatelstvu a aby se to někde projevilo, zvlášť do budoucna a konkrétně, abychom pomáhali s problémy, které, kterým čelí v oblasti práva, pořádku, sexuálního násilí a bezpečnosti. Plánujeme další věci k vylepšení zprávy věcí veřejných. To je skutečně jádro pro řešení všech těch problémů, aby se posílala jak odpovědnost, tak efektivita, účinnost administrativních struktur konžské vlády. A já myslím, že právě v této oblasti budeme v budoucnu vyvíjet zvýšené úsilí. Děkuji, pane předsedo, samozřejmě rád odpovím na otázky. Děkuji vám, pane Veskote. Zahájíme tedy diskuzi. Jako první pan Danžán, což je předseda podvýboru pro eh, bezpečnost a obranu, pokud možno zachovejte limit tři minut. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane řediteli, za vaši prezentaci. Co se týče Sudánu, chtěl bych se zeptat na konkrétnější politický aspekt eh, společné obrany. Je to rozměr, o kterém se hovořilo na eh, radě, ohledně tedy globálního postoje, o něm jste hovořil. Nehovořilo se tedy konkrétně o prevenci konfliktu mezi severem a jihem, ale spíše o uspořádání tedy této rady a o vytvoření určitého mm, organismu v Jižním Sudánu. Připravám realistické, že, nebo vhodné, aby se něco takového stalo a připadá vám to jako věc, kterou si přejí také eh, partneři z Jižního Sudánu. Přejí si tedy, eh, aby toto bylo rozvíjeno i s pomocí Evropské unie. Eh, chtěl bych hovořit o tom, o čem jste se zmínil na konci vašeho projevu, to je tedy ta eh, pomoc policejní a vojenská, ty dvě delegace možné, které se týkají společné bezpečnostní a obrané politiky. Myslíte si, že to je vhodné taky a ehm, je uskutečnitelné. Děkuji vám, pane Danžáne. Slovo má paní Brandner, tři minuty. Um, yes, thank you. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Vestkote, že jste mezi nás přišel. Já mám podobné otázky jako kolega Danža. Pokud je o Sudán, slyšeli jsme o plánech mise CSDP, eh, že by na letišti v Dubě měla být policie. Mě by zajímalo, jaký je cíl této mise, co by tam evropská policie měla dělat na tomto letišti a kolik policistů bude potřeba na jak dlouhou dobu. Takže to je otázka týkající se Sudánu. Můžete to nějak vyjasnit? Co plánujete? A pokud je o Kongo, já bych byla ráda, abyste byl přesnější, pokud je o hodnocení dvou misí a jak tyto mise spolupracují. a také jak spolupracují se zbytkem našich zástupců v tomto místě. A pokud eh, jde o um, úřad eh, vysokého představitele, ten by měl být zavřen v červnu, lidé nevědí, jaká bude jejich budoucnost. Já si myslím, že to není úplně uspokojivé řešení. Jak budete tedy řešit regionální dimenzi? Mohl byste k tomu něco více říci? Děkuji vám, paní Brandner. Slovo má pan Watson, tři minuty. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom tři minuty. Já se omlouvám, že jsem zde nebyl na začátku vašeho projevu, pane Vestkota. Chtěl jsem se jenom zeptat na situaci týkající se zvláštního představitele EU pro Velká jezera. A je to pravda, že se tento zvláštní představitel eh, stahuje a že se tento úřad ruší? A pokud ano, jaké kroky budou učiněny pro to, aby se zajistilo, ehm, že lidé v tomto regionu se nebudou myslet to, že eh, Evropská unie se zkrátka začíná, přestává zajímat o tuto oblast. Děkujeme panu Vocnovi, nyní uh, eh, Lösing. Tři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také za úvod. Já mám eh, otázku k těm volbám v Kongu. Já bych eh, požádala o větší konkretizaci, pokud jde o plánovanou podporu průběhu voleb. Vy jste hovořil o misi, o pozorovací misi na volby. Eh, mě by zajímalo přesně, jakým způsobem komise nebo ESVČ plánuje podporovat průběh voleb, ať už finančně nebo hmotně? Jakým způsobem by to mělo být? Nebo se plánují nějaké eh, mise eh, společné bezpečnostní politiky? A pokud ano, eh, jak by měl mělo být zaručeno, že všechny strany budou stejně podpořeny. Pokud jde o Sudán, MIS by měla zahrnovat asi 7 tisíc e, vojáků. Víte, Zda některé státy už přislíbily účast e, v této misi a jaké státy, pokud ano, a jak silné jsou e, kontingenty jednotlivých zemí. Dále, jaké konkrétní úkoly by MIS měla mít? A bude jeho sudánská armáda podporována UNMISem, kde by mělo, měla UNMIS eh, řídi, eh, sídlit, bude to na hranicích nebo eh, v nějakém jiném regionu nebo ve více regionech. Plánuje se nějaká mise ESVČ e v jízdním Sudánu? Pokud ano, kdy a v jakém rozsahu? E, jaké finanční nástroje na to budou použity? Pokud jsou plánované nějaké finanční nástroje, e, o jakou hodnotu se bude jednat a pro jaký účel budou použity? Děkujeme paní Lösing. Nyní pan Preda na tři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Vestkotovi za jeho prezentaci. Pokud jde o Koňskou demokratickou republiku, souhlasím s vámi eh, v tom, že eh, proces voleb v této zemi je nesmírně důležitý. Eh, je to zásadní, na rozdíl například od Alžírska. Je to velká země a stabilizace Demokracie v této zemi si bude vyžadovat volby, které budou mít vysoký standard, takže já skutečně podporuji tento proces. Pokud jde o Sudán, měl bych nejdříve připomínku a chtěl bych připomenout, že v podstatě každý byl rád, že v lednu proběhlo referendum a že eh, dopadlo dobře, ale nyní jsme trochu zklamaní, protože jsme svědky toho, že eh, v Abije a v Jižním Kordofánu eh, dochází ke konfliktům. Jsou to velké konflikty a to nemá dobrý vliv na tu vyhlídku na 9. července. K tomuto tématu bych chtěl říci, že znění, které se používá ve sdělení rady, je eh, následující. Vyjadřuje se zde eh, touha po existenci dvou stabilních a prosperujících států. Ale mě by zajímalo, jestli zde bude aspoň jeden takový stát, eh, tož dva. Jak to bude po 9. červenci v Jižním Sudánu fungovat? Jak to bude vypadat? Je, existuje zde možnost ozbrojeného konfliktu? Je zde nějaká jiná pozitivnější vyhlídka? Další otázka týkající se Sudánu je následující. Pan Al-Bashir se chystá do Číny. To je velice významné politické gesto a bych si rád vyslechl eh, váš komentář k tomuto tématu. Děkujeme panu Pradovi, nyní pan Sargentini na tři minuty. You're very kind, but I don't need it. I have one... Paní Sargentine, eh, mnohokrát děkuji, nepotřebuji tři minuty. Mám jednu otázku. Jedná se o obchod s nerosty z Koňské demokratické republiky. Připravuje se návrh týkající se transparentnosti při obchodu se zásadními nerosty z Koňské demokratické republiky a ostatních zemí. Je to ehm, akt Dodd-Frank a mě by zajímal váš názor týkající se vaší eh, váš názor týkající se situace eh, v Koňské demokratické republice, eh, pokud jde o obchod s nerosty, protože finance se používají na podporu ehm, rebelů a mě by zajímalo, jestli Evropská unie by mohla přijít s podobnou iniciativou. Děkujeme paní Sanžertýny, nyní pan Zeller na tři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Vestkotovi za jeho zprávu. Měl jsem příležitost jako eh, pozorovatel voleb Evropského parlamentu cestovat na začátku ledna do Sudánu. Viděl jsem tam tu obrovskou euforii a ta obrovská očekávání lidí, pokud eh, jde o toto referendum. Zároveň jsem ale vedl rozhovory, rozhovory eh, s, s vůdčími osobnostmi Jižního Sudánu. A to ve mně vyvolalo obavy, že cesta do budoucnosti bude ještě problematická. Sudán, podobně jako eh, sousední země Somálsko a Čad, už v současné době jsou považovány za selhané země. A nový stát eh, Jižní Sudán by mohl být už od začátku eh, zkrachovalým státem a vůči osobnosti jsou bývalí vůdci milicí, kteří jdou proti sobě. Málo zástupců občanské společnosti je potlačováno těmito vojenskými vůdci. V zemi je málo infrastruktury a tuto infrastrukturu udržuje OSN a zahraniční organizace. Otázka, jaké konkrétní opatření plánuje Evropská unie, především ESBČ, proto, aby budování státu v Jižním Sudánu eh, nadále pokračovalo. Jaký je dosavadní kontakt s Jižním Sudánem a také Produkce v Jižním Sudánu je v rukou do značné míry Číňanů. Číňané jsou hlavním obchodním partnerem Sudánu. Eh, jak eh, toto chcete eh, řešit? Existují kontakty mezi Evropskou unii a Čínou, pokud jde o tuto otázku? Děkujeme panu Zellerovi a nyní má slovo paní de Kaiser. Která vedla delegaci do Sudánu a Jižního Sudánu na jaře tohoto roku. Máte také tři minuty. To je až příliš, pane předsedo. Eh, děkuji. Eh, před eh, deseti dny jsem na poslední zprávě tedy ze Sudanu a já vítám dohodu, k níž došlo ohledně regionu Abej. Vzhledem i vzhledem k tomu, že se jedná o velice křehkou oblast a nehledě na to, že se jedná o různá omezení tedy této dohody, ale alespoň to bude umožňovat masakrování a přesování populací. E, týká se to však jen otázky míru a společné zprávy regionu e, Abie, ale ne politických aspektů regionu Abie ať už to je otázka hranic a, nebo otázka tedy rození mezi sever a jihu a možností e, rozřešit i další dosud e, nevyřešené problémy. Před vyhlášením e, samostatnosti Jižního Sudánu by toto bylo důležité. Region Abej byl jaksi, nebo je zablokovaný Mělo se rozhodnout o mnoha dalších věcech, e, o sdílení ropy, o měně a podobně. Ale tato dohoda aspoň je něčím, co máme v ruce, abychom mohli ukázat, že pro e, sever a jich je tu aspoň nějaké řešení. Je to tedy dohoda administrativně mm, vojenská. Ehm, my to budeme chápat jako dobrou vůli stran k tomu, aby, abychom mohli tedy mm, pomáhat těmto dvěm stranám, a nebo od nich předem budeme žádat, ehm, aby vyřešili jiné zásadní problémy, které stále ještě na své řešení čekají. Eh, jde o to, jak se rozhodneme. Podle mne to je velice důležité politické rozhodnutí. Je třeba eh, přemýšlet také o tom, že to má být referendum v abejském regionu. Je zapotřebí a došlo k, k konzultaci eh, s veřejností. Je to otázka toho, jak to bude vypadat v Jižním Kordovánu. Zůstane tedy u ledu, nebo co bude dál. A třetí věc, e, o tom se zmiňovali kolegové, kteří se zamýšlí nad možností, že by jich Súdánu se mohlo ubírat určitým směrem. No, po volbách od roku 2010 jsem viděla, že v této zemi došlo k úplným zázrakům ohledně organizace, technických aspektů, politiky, e, je tam tak obrovská vůle na sudánském jihu, hm, tak obrovská vůle vytvořit vlastní zemi. Je pravda, že tam nemají instituce, školy, cesty, silnice, nemocnice, že tam je riziko korupce, ale opravdu mají velkou statutvornou vůli. Já už, já už jsem slyšela, že se říká, že to nevíde, že to není možné ale je to opravdu velice složitá situace, která potřebuje řešení. Děkuji vám, paní De Kaiser. Na závěr diskuze spolupředseda naší dnešní schůze, pan Deva. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Než položím Niklasovi neurčité otázky a celé to zhrnu, tak bych chtěl panu Sirovocnovi poblahopřát k tomu, že dostal rytířský titul. Je to jedinečná Eh, záležitost, že něco takového, takový titul dostal stále ještě úřadující europoslanec. Než to shrnu, jestli mohu, rád bych Niklasovi položil jednu či dvě otázky na volby v Kongu. My jsme měli v Kongu před několika měsíci společné parlamentní zhromáždění AKT a po tomto společném zhromáždění jsme přejeli řeku do Grazavilu a tam zazněly obavy o uprchlících. Prezident Sasu vyjádřil obavy z toho, že do Brazavil přijedou uprchlíci. A jaký dopad bude mít to, když ty volby nedopadnou tak, jak očekáváme? Pro něj by z toho vznikly velké problémy. V Kongu Brazavil já nevím, jestli Niklas má nějaké další informace o tom, jak se tu situaci podařilo vyřešit. Já vím, že jsou brchlíci z provincie Kivu, nebo byli v minulosti. Budou uprchlíci hlasovat? Mají tam rejstříky voličů? Budeme mít seznamy voličů jako v Bangladeši a v Pákistánu, pokud vím kde jsme měli fotografii těch jednotlivých lidí, takže tam nebyl prostor pro korupci. Rád bych věděl něco víc o těch přípravách těch voleb. To je první otázka. A druhá otázka. Jedna z věcí, kterých jsem si všiml, když jsem tam byl, v obou kongách, byla ta, že tam nemají silnice. Mají neuvěřitelný systém řek, který využívají pro dopravu. Ale oni s tou říční dopravou vůbec nic nedělají. A já myslím, že je v zájmu světa pomoct jim rozvíjet tuto zemi a pomoct jim využívat řeky jako primární síť pro přepravu, pro dopravu. Mě by zajímalo, jestli někdo ve vašem úřadu nebo na sekretariátu Komise pro rozvoj se touto záležitostí zabývá. A možná jak to máme udělat? Chcete teď odpovědět, nebo to mám zhrnout, nebo jak to mám udělat? Chcete odpovědět na otázky? Dobře. Mnohokrát děkuji. Já ty některé otázky, které jste položili, se skupím. Začnu Súdánem. Ptali jste se na bezpečnost. Chceme dát podporu bezpečnostnímu sektoru. Při rozdělování odpovědností za podporu pro Jižní Súdán povede bezpečnostní sektor spojené, povedou bezpečnostní sektor Spojené státy. Nicméně rádi přijmou příspěvky nebo zapojí další dárce. A Evropská unie má samozřejmě jistou expertízu v některých oblastech a tu rozhodně chceme dát k dispozici Jižnímu Súdánu a vládě Jižního Súdánu, pokud to bude vhodné. Mluvili jsme o celé řadě opatření SBOP, zhruba ve třech oblastech. Mluvila jsem včera na radě, je to i v tom našem komplexním přístupu. Eh, měli bychom to dělat postupně. První věc je další konkrétní eh, zabezpečení letišť. Letiště v Džubě, možná jste tam byli, je takové velmi jednoduché. těžko se 9. července bude vypořádávat s tím návalem hlav eh, států a vlád. A od 9. července tady bude mít velké problémy i s eh, eh, řízením letecké přepravy. A proto, protože letecká přeprava bude velice důležitá, protože je to vnitrozemská země a ostatní způsoby přepravy jsou dosti omezené, letecká přeprava bude velmi důležitá. A bezpečnost letiště je taky velmi důležitá, pokud mají probíhat pravidelné komerční lety. Letecké společnosti prostě nelítají na letiště, kde není žádné zabezpečení. Je to oblast, ve které máme velké zkušenosti. Evropa má opravdu zkušené pracovníky a proto chceme toto nabídnout jako civilní misi SBOP v rámci celého toho balíčku podpory pro bezpečnost, zabezpečení. Kromě toho bychom mohli nabídnout i určitou pomoc pro bezpečnost říčních povodí, tam máme také určitou zkušenost. A také, pokud to e, bude v souladu s těmi plány, které budou rozpracovány, také ještě můžeme poskytnout další e, zabezpečení hranic. Při zabezpečení hranic je velice důležité, protože e, v celé řadě oblastí na těch jižních hranicích potřebujeme takzvanou měkkou hranici, jako máme v EU. Neboli lidé mohou volně přecházet tam a zpět, ale jde o hranici pro účely výběru daní a tak dále. A ta existuje. A zvlášť eh, proto, že v Abie je hodně nomádů, je důležité, abychom pomohli oběma stranám, aby se pokusili eh, zjistit, jakým způsobem v praxi uplatňovat tu měkkou hranici. A tady máme také zkušenosti. A dokážeme si i v této oblasti představit další operaci SBOP, civilní operaci. Jistě to je třeba projednat s členskými státy, byly předloženy různé návrhy, nejsou to ještě pevné plány, nebyly oceněny z hlediska nákladů, ještě se neprojednávaly s úřady na jihu nebo na severu Sudánu. A samozřejmě bez toho to nepůjde. Ale jsou tady jisté možnosti, které bychom mohli začlenit do toho balíčku podpory, kterou dáme jihu. Pan Preda říkal, že nám jde o vytvoření dvou životaschopných, prosperujících států, stabilních států. A realita je taková, že jsme měli jeden neživotaschopný stát. Súdán, tak jak teď existuje posledních 20 let nebo víc, nebyl jedním životaschopným státem. A obyvatelstvo této země se proto rozhodlo, že se o to pokusí ve dvou státech. A nemáme záruku toho, že to bude úspěšné. Ale domníváme se, a myslím, že to je jasné oběma stranám, že oba tyto státy budou úspěšné pouze tehdy, když v obou případech půjde o životaschopný a prosperující stát. Když se to nepodaří jednomu, nepodaří se to ani druhému. A proto je v zájmu obou zajistit, že budou mít schopného souseda buď na severu nebo na jihu. A v tom spočívá ten náš komplexní přístup. Chceme se pokusit podpořit každému z těch států tu podporu, kterou potřebuje, aby toho dosáhli. A souhlasím s tím, že to ještě není stát, který selhal. On to vlastně ještě není ani stát, takže nemohl selhat. Ale na jihu vidíme rizika i výhody. SPLA je v podstatě součástí eh, toho tmele, který drží jich pohromadě. Má tam organizaci, má tam strukturu, kterou vláda jako taková nemá. To je výhoda, ale bude to výhoda jen tehdy, když se nám to podaří přetvořit životaschopný civilní stát. A ne, když se z toho stane stranický stát. A to je velká výzva. Nicméně je to určitý základ, u kterého můžeme začít, ale bude to hodně dlouhý proces. Velká část jeho sudánského rozpočtu jde teď na podporu SPLA. Té podpory hodně dávají dárci, nebo pro zbytek těch eh, činností vlády, třeba na vzdělávání, zdravotnictví a tak dále, dávají dárci. To se musí časem změnit. A čím rychleji se to podaří, tím rychleji bude stát schopen použít své zdroje na budování institucí a sociálních struktur. A o to nám jde v tom komplexním přístupu. A zazněla tady také otázka na ABIE. Ta dohoda, která byla o ABIE podepsána včera, víceméně obnovuje status quo před tou nedávnou okupací ozbrojenými složkami Severního Súdánu. Neznamená to automaticky, že jsme se nějak přiblížili k vyřešení otázky hranic. Ta je pořád ještě v oblasti, aby je nevyřešená. V podstatě to možná máme ještě těžší, protože dalo by se říct, že bychom mohli postupovat na základě referenda, ale pokud polovinu lidí z aby je vyhnali, už tam nebydlí, tak je těžké uspořádat referendum. Takže tu situaci musíme nějak obnovit. Ty složky, které tam jsou, a to bych měl ujasnit, jsou tam tři různé úrovně mezinárodních složek, bezpečnostní složky, které jsou v Sudánu. Samozřejmě tam Junamit, ten má jistou roli, je určitě vymezená, ten mandát se teď má obnovovat a je to třeba zvážit. Je třeba zvážit, jak bude vypadat budoucnost po nezávislosti. A hm, Rada bezpečnosti OSN o tom rozhodne. Za druhé, podle té dohody bude nová složka čistě etiopských vojsk, ale pod vedením OSN, pod velením OSN. A to budou eh, mírové složky v Abie. A tam je zásadní to, že severní i jižní orgány souhlasí s tím, že tam Etiopany pustí. Takže tam budou jenom Etiopané. Ale jak už jsem říkal, budou mít jakýsi mandát OSN, aby měli odpovídající mandát, aby také odpovědným způsobem působili. A za třetí, pak je tam ta bezpečnostní podpora v různé podobě pro jeho sudánskou vládu při reformě sektoru bezpečnosti, při budování řádné armády místo SPLA, jak je to teď. A poslední věc k Súdánu úloha Číny Já myslím, že Čína na těch oslavách nezávislosti bude. Nemá v Jižním Sudánu tak velké investice jako na severu, ale samozřejmě je to partner, kterého to zajímá. My s nimi chceme o této situaci v Sudánu dál jednat. Stabilita té situace je v zájmu jejich stejně jako v zájmu našem. Čína oznámila, Čína pozvala prezidenta Bašira na návštěvu. Evropská unie má jednoznačné stanovisko v tom smyslu, že každý stát, do kterého prezident Bashir pojede, pokud jsou signatářem římské dohody, eh, tak ten stát vyzveme, aby ho zatkl. Aby mohl být předveden před spravedlnost v Hágu. Protože byl obviněn Mezinárodním trestním tribunálem. Takové je stanovisko Evropské unie. Jednoznačné a důsledné. Pokud jde o e, Konžskou demokratickou republiku, tam už EU e má EUPOL a EUSIC, čili dvě operace BS, e, SBHOP. Ty pokračují, zatím to bylo poměrně úspěšné. A začali jsme zjišťovat, jestli mezi těmito dvěma operacemi jsou nějaké synergie. A mluvíme s vedoucími jak EUPOLu, tak USECu o tom, jak by mohli spolupracovat, ještě nenavrhujeme, že bychom je sloučili, ale je to jedna z možností, které zvažujeme. A já myslím, že jejich práci si tam hodně cení. Je to dlouhodobá činnost. To uznáváme. Tam není možný úspěch přes noc. A proto bychom do jisté míry měli vytrvat. A já bych rozhodně doporučoval, že budeme pokračovat v obou operacích do budoucna. Otázka na úlohu speciálního zástupce pro eh, velká jezera. Jsem rád, že to mohu ujasnit, protože to bylo takové zamlžené. Roland van de Geer je velice schopný speciální představitel, který tuto roli plnil až do ledna letošního roku. Byl natolik úspěšný, že jsme ho jmenovali vedoucím naší delegace v Jižní Africe. A od té doby tam byla jakási dočasná absence speciálního představitele. V té době jsem eh, přijel i já, takže jsem řekl, že bychom si mohli promyslet, jaké máme další možnosti, jestli máme jmenovat nového speciálního představitele, jestli s tím máme přestat, s nějakou takovou doplňkovou činností, anebo jestli potřebujeme něco mezi tím. Přičemž tu práci bude dělat služba pro vnější činnost a přidáme další zdroje, aby se pokračovalo v tom, co se dělalo. A zatímco posuzujeme tyto možnosti, jsme si velice vědomi toho, že situace se změnila jak v Kongu, tak v Evropské unii. V Konžské demokratické republice je situace méně zranitelná, než byla v době, když před více než deseti lety byl jmenován speciální představitel a na východě země probíhala občanská válka. A to je v podstatě eh, podsta, pochvala pro ty, kdo se v tomto regionu touto činnosti zabývali, bylo dosaženo na prošmo mezi Kengali a Kenčasa. Ta situace je mnohem eh, méně zranitelná, i když je stále ještě ne příliš stabilní. Rozhodně v Evropské unii teď máme službu pevnější činnost, kterou jsme předtím neměli. Dřív, když jsme jako Evropská unie potřebovali nějakým způsobem takto k něčemu přispět, tak jediný způsob byl jmenovat speciálního představitele. Pak jsme mohli mobilizovat zdroje a využít je na politické úrovni. Tak už to není, protože máme vysokou představitelku, máme službu pevnější činnost, takže můžeme takovýmto způsobem působit. Nicméně v tom našem hodnocení uznáváme, že je celá řada průběžných činností, které přesahují hranice a vyžadují regionální přístup. A já teď eh, budu připravovat návrhy pro členské státy pro sloučení toho, co dělal speciální představitel nebo zapojení, zahrnutí této činnosti do toho, co teď dělají delegace nebo služba pro vnější činnost. K tomu budeme potřebovat další zdroje a ty převedeme z úřadu vysoké představitelky místo toho, ať, že bychom měli nového speciálního představitele v rámci činnosti SBOP. Chceme spíš jmenovat koordinátora v rámci eh, služby pro vnější činnost a ten koordinátor zajistí, že naše činnost bude dostatečně zaměřená na regionální aspekt a budeme mít jediný tým, který se všem těm věcem bude věnovat a který bude koordinovat činnost jednotlivých delegací v tom regionu. Teď máme dva týmy, jeden v EEAS a jeden v úřadu speciálního představitele. Takže představa je taková, že to všechno bude spadat po EEAS, ale musíme se zaměřit na to, že pokud je o ozbrojené gangy nebo nelegální obchod s minerály, nebo sexuální násilí a další problémy, zvlášť na jihu, že v tomto úsilí budeme pokračovat. Takže já doufám, že tyto návrhy předložíme v brzké době. Pokud jde o otázku nerostů, my jsme se velice vědomi toho aktu Frank Dot A samozřejmě se tím zabýváme jako určitým možn, eh, určitou možností. Máme kimberlejský proces, pokud jde o diamanty. Tento proces byl relativně úspěšný. Ovšem je problém um, opakovat tento úspěch pro jiné nerosty. Jsme si vědomi toho, že aby to bylo co nejefektivnější, potřebujeme eh, mechanismus, který může být nakonec kontraproduktivní. Zabýváme se tím, uvidíme, jak to dopadne s tou americkou legislativou, nicméně je jasné, že některé otázky, které se objevily v té diskusi, eh, poukazují na to, že s ohledem na to, že jsou nejasné hranice, pokud nemáte jasný trh eh, s diamanty, je těžké eh, tu situaci nějak získat pod kontrolu. Stále se tím tedy eh, zabýváme, uvažujeme o tom, posuzujeme to, ale zatím jsme nebyli schopni nalézt životaschopnou cestu. Samozřejmě chceme zabránit nelegálnímu obchodování s nerosty, které napomáhá financovat eh, některé skupiny. Naším cílem je Eh, zavést právní stát a efektivní zprávu eh, eh, v Konžské demokratické republice. To je zásadní. Pokud budeme schopni to zvládnout v nějakém normálním výhledu, potom to bude vynikající. Pokud jde o volby, my poskytujeme 2 miliony eur na zajištění bezpečnosti. Doufáme, že tím, že budou zajišť zajištěny s, um, ehm, mírové volby a bezpečnost, budeme schopni zabránit ehm, proudům uprchlíků. Ovšem něco takového nemůžeme zajistit. Kinshasa je velice ehm, nejisté místo v tomto ohledu, ale pokud budeme zaji- schopni zajistit mírové volby budeme podporovat e, volební komisi. E, jsem přiměřeně optimistický v tom, že budeme schopni zabránit e, negativnímu vývoji. Pokud jde o dopravu po řekách, to je dobré řešení. Kontaktuji kolegy, kteří mají na starost rozvoj, a už se tím zabývají. V současné eh, době se hodnotí projekt, eh, který by měl mít eh, hodnotu asi 40 milionů eur pro podporu říční dopravy, ale ještě to nebylo finalizováno. Děkuji. A pan Tenok. Pan Tanok žádal o slovo, poté co jsem dal slovo panu Veskotovi. Můžete ještě vydržet, můžete to zvládnout za minutu? Um, a pan Veskote, tady sedíme, je zajímavé, a zajímavá ta otázka krvavých diamantů. Přednedávném v britském trhu se poukazovalo na zimbabské diamanty, ty byly dočasně povoleny a nyní a, procházejí a, Dubají, tam jsou legalizovány a dostávají se a, krvavé diamanty na evropský trh. Ehm, moje otázka je dvojí. Myslíte si, že Sudán by ehm, mohl být určitou podporou pro eh, Kadáfího, že by Kadáfí mohl eh, se připojit k prezidentovi Bašírovi? A dále Jižní Sudán 9. Eh, července by měl vyhlásit nezávislost, je to jenom za pár dní. Veřejně i soukromně jsem slyšel, že uznají Somálsko, somálskou republiku nebo Somaliland eh, jako nezávislý stát. Co se stane, když to udělají? Eh, přidají se také další eh, africké země, případně přidá se také Evropská unie a členské státy EU? Děkuji vám, pane Tanoku. Přejete si ještě odpovědět, pane Vestkote? Uh, very quickly. Velice stručně. Odpovím na všechny tři body. Hovořil jsem o kimberlejském procesu, když jsem byl v Jižní Africe. Existují um, informace, existují znepokojící informace. V současné době probíhá schůze týkající se kimberlejského procesu v Kinshase, ale nebudu nějak předcházet e, výsledkům této diskuse. E, dále. Není to na mě, abych e, spekuloval o tom, kam se vydá Kadáfi, to nechám jiným. A za třetí, pokud jde o uznání Somalíska, já si myslím, že bychom měli počkat až po tom 9. červenci. Nemyslím si, že to je hlavní priorita jeho sudánské vlády. Ta má e, na řešení, nebude hlavní priorita sudánské vlády, ta bude mít jiné věci na řešení. Pokud jde o zprávu Somalijská Evropská unie tam má celou řadu projektů. A komisař sám se o to osobně zajímá. A pokud jde o integritu somálského státu, Evropská unie v současné době nepřehodnocuje svůj postoj. Pokud k tomu dojde, my samozřejmě se touto otázkou budeme zabývat, ale zatím to tak nevypadá. Děkuji vám, pane Veskote, už jsem zde uvedl tuto schůzi a teď předám slovo panu Devovi, aby to uzavřel. Pane předsedo, jsem si vědom toho, že sem přicházejí poslanci na hlasování, takže budu stručný. A pan Westcott nás řádně informoval o Eh, důležité oblasti, o důležitých vztazích, které EU má. Eh, jedná se o dvě země AKT a jsou to také země, které mají velké bohatství, pokud jde o ropu, zemní plyn a další nerosty, které jsou nutné pro náš hospodářský rozvoj. Eh, takže Eh, vztahy se Severním a Jižním Sudánem, s Koňskou demokratickou republikou a s Kongem Brazavil jsou zásadní pro náš hospodářský rozvoj a pro naši nezávislost. Zároveň nám to dává příležitost, jak jsem řekl dříve, abychom v praxi realizovali to, o čem jsme hovořili. Tento parlament a tento výbor a tato Evropská unie je považována jako za entitu, která se snaží budovat eh, nové národy, nové státy a mít dobré vztahy s takovými to státy. Nyní máme eh, skutečně příležitost ukázat světu, čeho jsme schopni v tomto smyslu. Zazněly zde velice zajímavé otázky. Já odejdu z této schůze a budu přemýšlet nad tím, jak eh, budeme schopni eh, stíhat eh, pana Bašíra a zároveň eh, dosáhnout toho, že bude na stejné platformě s baronkou Eštnovou 9. července bude to trochu problém, pokud nebudeme mít eh, nějakou jasnou metodu, jak je oddělit, aby neexistovala žádná fotografie, že eh, baronka Eštnova eh, je na stejném místě jako někdo, kdo je považován za mezinárodního zločince. Děkuji vám všem, děkuji panu doktoru Veskotovi a děkuji všem, kdo přispěl do diskuze. Za pár minut budeme pokračovat hlasováním o e, zprávách a tématech, které máme na pořadu jednání. Bene, cari colleghi. Kolegyně a kolegové, můžeme tedy zahájit hlasování. Chtěl bych vás teď vybídnout, abyste vložili elektronickou hlasovací kartičku do zařízení, abyste tak také zjistili, zda ji máte sebou. Než eh, zahájíme hlasování, chci poblahopřát kolegyni Hautala jež byla jmenována ministriní pro rozvoj Finska. Skutečně si zasloužíte srdečný aplaus. Je to poslední příležitost, při níž se účastníte hlasování u nás na výboru. A myslím, že jménem všech vám mohu poděkovat za skutečně dělnou, konzistentní a Eh, účinnou spolupráci. Vy mm, jste jako eh, předsedkyně podboru pro lidská práva eh, vykonala obrovský kus práce. Děkujeme vám za vaši spolupráci a jsme rádi, že jste mezi námi zde byla. Nyní tedy můžeme začít hlasovat nejdříve o o e, stanovisku pana e, Tökeše na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy. Úloha civilní ochrany a humanitární pomoci. O slovo žádal, žádala paní Brandner, prosím. Um, yes, thank you for giving me the... Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji za slovo. Já mám otázku na pozměňovací návrh 7, protože první část má vyškrtnout slova jako nástroj stability, protože a druhá část se týká misí. Ale já myslím, že by bylo lepší, kdyby to bylo samostatné. Ta tabulka to nezohledňuje, protože je to jeden odstavec. Protože první část, a tady bych chtěla upozornit na to, že reakce na katastrofy nepředstavuje právní text nástroje stability. Takže nástroj stability tady nemůžeme mít, pokud to není správně lidská správné, ale já si myslím, že by nám pomohlo oddělené hlasování a členové se pak mohou rozhodnout, že u těch dvou částí budou hlasovat odlišně. Děkuji. mi Spravodaj, eh, nebo tedy navrhovatel souhlasí podle mých informací, můžeme tedy takto postupovat u pozměňovacího návrhu 7. Začneme tedy hlasovat. Nejdříve pozměňovací návrh číslo 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut 4. Pro. Přejete si zkontrolovat trojku elektronicky? Zahajuji tedy elektronickou kontrolu u pozměňovacího návrhu 3. Končím hlasování. 30 ku 21, já také jsem proti, Zapomněla jsem ještě paní Janaku eh, dodat, takže je zamítnut. Čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pět pro, proti, zdrželi se zamítnut. Šest je stažen, sedm. Nejdříve o první části. Kdo je pro první část? Proti zdrželi se zamítn- přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 8. Je kompatibilní, takže kdo je pro osmičku, proti, zdrželi se zamítnout. 9. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se e, přijat 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 13, pro, proti, zdrželi se přijat 14, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není mi to jasné, myslím, že je zamítnut, ale budeme hlasovat elektronicky o 14. Zahajuji hlasování. Připočteme ty dva zbývající hlasy, paní Danako, a už máte kartičku, takže to jsem jen já. Končím hlasování. 32 proti, takže se mnou 33, ku 23 hlasům, takže zamítnout 15, bude pro, proti, zdrželi se, zamítnout 16 pro, proti, zdrželi se, přijat 17 pro, proti, zdrželi se, přijat jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Volnou většinou je stanovisko přijato. Se mnou je to 53 hlasů. Dva byli proti, nula osob se zdržela. Blahopřeji panu Tokešovi. Následuje finanční pravidla platná pro roční rozpočet Unie. Spravodajka paní Brandner. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 14. Ten ne, ten byl stažen, takže o 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 2. 16 je stažen, 2 eh, je staženo 16. Kdo je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 Proti. Zdrželi se přijat. Tři pro. Proti. Zdrželi se přijat. 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 28 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Přejdeme tedy k 32. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 34. Je zde ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Je tedy přijatá 34. Následuje osmička. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 37. Pro? Přejete si kontrolu u 36. Budeme tedy elektronicky kontrolovat pozměňovací návrh 36. Viděli jsem takový zmatený pohled. Já vím, že ztrácíme trochu času, ale někdy je opravdu nutné věci ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27, já také hlasuji proti, takže je to 27, 27, je to tedy na stejno. Na consultazione, scusate un attimo. Eh, omlouvám se, konzultuji. Mm, sekretariát? <clears throat> Nyní mi bylo potvrzeno, že hlas předsedy platí, takže je pozměňovací návrh zamítnut za rovnosti hlasů. Bylo oprávněné tedy o kontrolu 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 9 s ústním pozměvacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 s ústním pozměvacím návrhem, eh, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 a 39 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kontrolujeme tedy elektronicky 38 a 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 2, 32 pro, 24 proti je přijat. 12. kdo je pro? proti, zdrželi se. Není to jasné. Dvanáctku kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nyní je to jasné. 48 k 7 vy jste pořádně nehlasovali. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. E, Zamítnout jednička, kdo je pro? Proti? E, přijat. Následuje elektronické hlasování o stanovisku. Zahajuji hlasování. Ještě schází řada hlasů. Máte sice kartičku v hlasovacím zařízení, ale k hlasování ještě nedošlo. Hlasování je zahájeno. Dobře, takže provedeme reset. Zahajuji hlasování ještě jednou. Hlasujeme ještě jednou. Ve finálním hlasování o stanovisku došlo k nějaké elektronické potíži. Tentokrát to jde dobře, už Máme jen dva chybějící hlasy. Uzavřeme tedy hlasování. 50 s mým hlasem ku jednomu. Pět hlasů zde se zdrželo. Stanovisko je tedy jasně přijato a já blahopřeji zpravodajce. Pani Lezing vor der folgenden Abstimmung. Před dalším hlasováním bych chtěla poukázat na nedoma, nedemokratický pokrok, pokud jde o usnesení k parlamentní kontrole eh, SBOP a SZBP. Z tohoto důvodu budeme hlasovat proti všem odstavcům já mohu um, vypracovat seznam nedemokratických postupů. Na tomto místě to ale nebudu um, uh, zmiňovat všechno, zna, víte to sami. A můj uh, protest proti tomuto postupu bude, doufám, zmíněn v zápisu z této schůze. Děkuji. Onorevole Casini, prego. Pane Casini, máte slovo? Sì, grazie. Anch'io per pale... Děkuji. Také jsem chtěl upozornit na jednu věc jako předseda výboru pro ústavní záležitosti u usnesení, které se týká meziparlamentní vztahů, eh, kdy eh, výbor AVKO má také své kompetence, by asi bylo vhodnější, kdybychom eh, tu otázku řešili společně. A tak nebylo řečeno, že abychom mohli předložit takovouto mm, takovouto, takovéto usnesení polskému parlamentu, Mm, možná by bylo vhodnější to udělat nějak eh, jinak, nebo možná není vhodné to předložit teď eh, polskému parlamentu. Uvidíte. Eh, Pan Brok. A vás jsem také viděl, pane Van Ordene. Já bych chtěl dát za, spra- za pravdu pana, panu Kasínemu ale eh, nyní se zde bavíme o oblasti ZBP. To je v kompetenci tohoto výboru a to znamená, že tento výbor k tomu může vypracovat stanovisko. Eh, není to žádný eh, protiklad. A toto téma jsme skutečně probírali také zde ve výboru. Orden. Děkuji, pan Van Orden. Um, thank you very much, Chair. děkuji, pane předsedo. Mě jenom překvapuje, že se to celé tak nějak zrychleně eh, dostalo před výbor a já předpokládám, že něco podobného, tak to podobně vidíme vstříc i dalším členům, když budou chtít předložit nějaký materiál. Znamená to, že nebyla nějaká příležitost dát tam pozměňovací návrhy a jsou tam prostě věci, které nejsou správně. Máme tam třeba něco o úloze parlamentu při prověrce zahraničních politik. Když se podíváte na smlouvy, Úlohou parlamentu je být konzultován a informován a může klást otázky. V tom spočívá úloha eh, parlamentu ve vztahu k SBOP. Nemá žádnou kontrolní roli, takže problém spočívá v tom, jako u řady takových věcí, že se snažíme udělat skok vpřed, pokud jde o výsady tohoto výboru a parlamentu, nebo konkrétních členů tohoto výboru. Já myslím, že to vůbec nevychází ani z toho, co je ve smlouvách. Děkuji. Honorable Duff. Um, uh, Pan Duff? I, uh... Pane předsedo, já chápu. že tento proces je poněkud mimořádný. Ale skutečnost je taková, že probíhá vyjednávání mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A je důležité, abychom my jako výbor a jako plenární zasedání reagovali na kozak z poslední doby, abychom připravili parlament na polské předsednictví. Na pokusy polského předsednictví naplnit povinnosti vyplývající ze smlouvy a vylepšit meziparlamentní spolupráci. A Jeffreymu Van Ordenovi bych jen chtěla říct, že parlament má velké rozpočtové pravomoci oblasti společné zahraniční bezpečnostní politiky. A byli bychom blázni, kdybychom je zanedbávali. Dnes opoledne, dopoledne se o tom mluvilo a my jsme měli dojem, že v tomto výboru je velká většina těch, kdo souhlasí s tímto návrhem. Samozřejmě, pokud nesouhlasíte, můžete se postavit proti teď. Bene, le vostre eh, opinioni sono... Vaše stanoviska, vaše názory jsou eh, rozumné eh, a přijatelné, zohlední různé aspekty běžné praxe. Nicméně my jsme byli omezeni velice krátkou lhůtou. Jedná se o rozvoj činností polského předsednictví a program činností, který se má hlasovat na červencové plenárce ve Štrasburku a proto tedy došlo ke zrychlení celého toho postupu, včetně těch pozměňovacích návrhů, které eh, byly opravdu eh, předneseny v, tom, v té nejkratší možné lhůtě. Ale já souhlasím s kolegy, že to není běžná praxe a že bude velice vhodné ji neopakovat, pokud nedojde tedy eh, k takovým okolnostem, naléhavým okolnostem, pokud tedy bude možné, abychom v běžném čase předkládali pozměňovacím návrhy, následně projednávali a takto, abychom tedy mohli zohlednit veškeré úvahy a názory k jednotlivým eh, jsou částem textu. Ano, je pravda, tento postup je zrychlený, ale pouze z uvedeného důvodu. A to, abychom poskytli určité vodítko eh, následujícímu polskému předsednictví. A nyní tedy můžeme hlasovat, pokud souhlasíte. Já bych hlasoval o všech těch jednotlivých odstavcích s ústním pozměňovacím návrhem 1. Máte někdo výhradu proti tomuto zjednodušenému hlasování? Budeme tedy hlasovat en blok o všech pozměňovacích návrzích. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Následuje elektronické hlasování o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Ještě Několik kolegů eh, nehlasovalo. Uzavírám hlasování. 45, tedy s mým hlasem pro, tři hlasy proti, tři se zdrželi a já blahopřeji tedy zpravodaji. Ehm, toto usnesení je schváleno. Děkuji vám za spolupráci a sejdeme se znovu příště. Yes